Madame le Président. Bonjour à tous. Všechny vás zdravím. Nebo zdravím tedy ty, kdo jsou přítomní. A nejprve tady máme otázku k ústnímu zodpovězení týkající se evropských podnikatelských středisek v Ázii. A dávám slovo panu Morérovi. Uh,